Um, thank you very much, everybody. Ještě jednou dobrý den. Děkuji, že jste přišli, když se v Evropě dnes děje spousta zajímavých věcí. Dostáváme se k dalšímu bodu na programu jednání, což je společné jednání s výborem pro právní záležitosti. Můžeme si potvrdit pořad jednání. Děkuji. Dnešní zasedání bude věnováno diskuzi o smlouvách, eh, ohledně smluv na dodávku digitálního obsahu. Vítám tady poslance za, výboru, za, za výbor pro právní záležitosti, paní Davu, místo předsedkyně výboru pro právní záležitosti. A my jsme se sešli tady společně kvůli těmto odborným záležitostem a společně budeme eh, spolupředsedat dnešnímu jednání. Ono je to vždycky lepší, když eh, se spojíme, spojíme své síly. Takže vítejte, vážení poslanci, vítám také naše dnešní publikum. Pokud jde o pracovní dokument, máte ho k dispozici a tam jsou uvedeny hlavní záležitosti, které se týkají tohoto návrhu zprávy a nyní už předám slovo Evelyn Gebhardt a následně panu Fosovi a poté vystoupí moje spolupředsedkyně eh, za výbor pro právní záležitosti. Evelyn. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně děkuji také za plodnou spolupráci mezi našimi výbory. Eh, musím říci, že spolupracovat s panem Fosem je velmi příjemná záležitost, i když eh, se názorově občas nezhodneme, to je nevyhnutelné. Nicméně eh, je to jaksi velice rozumná spolupráce, což v politice není samozřejmost. Ne, prosím, nesnažte se v tom, z toho vyčíst něco, co jsem neřekla. Takže kolegyně, kolegové, my samozřejmě návrh Evropské komise eh, jsme si prostudovali velmi velmi eh, přesně a pozorně a zdá se nám dobrý. Kdo mě zná, eh, tak eh, ví, že o návrzích komise se takto pozitivně vyjadřuje málo kdy. Nicméně přetrvávají ještě drobnosti, které je třeba přeskoumat a snad i skorigovat. Zejména rozsah působnosti návrhu k digitálnímu obsahu. Tady eh, je jasné, že musíme spolu s tím projednávat také zprávu pana Arimo, eh, poněvadž tam jde o zboží hmotného charakteru. Eh, poněvadž ta obsahové rozdělení mezi digitálním a hmotným zbožím je velmi nejasné a mlhavé. Takže eh, zejména eh, v případě eh, nápravných opatření, když se dodávka nezdaří, jak by měla, tak ta opatření, jak postupovat v obou případech, jsou rozdílná. Příklad, například, když mám mobil a v něm i navigaci, tak dnes platí, eh, tak jde o hmotný produkt a postupuje se podle příslušných předpisů. Ale v, okamžitě, v okamžiku, kdy si aktualizujete tu navigační aplikaci, pak eh, máte ní problém, tak už se neřídíte tím hmotným právem, ale už se řídíte podle směrnice, která upravuje digitální obsah a tam jsou ty postupy úplně jiné a v tom spočívá právě potíž celého procesu. A my se snažíme zjistit nebo zajistit to, aby spotřebitel, který vůbec neví, v čem spočívá problém, který má se svým obylem, tak aby věděl, jak postupovat. To jsou důležité otázky, poněvadž eh, na tom závisí celý zbytek toho návrhu. A proto jsme absolvovali už dvě kola eh, se stínovým, se, s panem Skloru zpravodajem a se stínovými zpravodaje. Probírali jsme právě tuto otázku a v pracovním dokumentu není zatím eh, patrné, na čem jsme se shodli. My jsme se rozhodli, že postup by měl v zásadně být e, takový, že bychom měli právní prostředí upravili, přizpůsobili e, v maximální možné míře. Čili e, aby platili prostě stejné předpisy pro hmotné zboží i pro digitální obsah, a to se týká zejména oblasti internetu věcí. Čili to je zásada. Ale samozřejmě digitální obsah má své zvláštnosti, které se neuplatní u hmotného zboží. Na to se bude muset řešit zvlášť. Jakmile se objeví závada, předpokládáme v prvním kroku, že jde o poruchu hmotného eh, zboží, například to mobilního telefonu, když nám nefunguje. Ale pokud není jasné, jestli je závada na věci nebo na digitálním obsahu, eh, pak vycházíme z pravidla o domněnce a domněnka je, že problém je v softwaru a poté tedy výrobce nebo prodejce eh, musí dokázat, jak to je, poněvadž spotřebitel toho není schopen. Čili na tom jsme se shodli eh, během těch dvou dlouhých zasedání. Čili teď je otázka, jak to upravit co nejlépe. Já tady nebudu rozvádět eh, každý bod, ale to, že máme dohodu mezi zpravodají eh, a stínovými zpravodají, tak to znamená, že eh, jsme si tedy ušetřili další eh, rozsáhlé debaty. Další důležitá otázka je otázka údajů. A sice data jako úplata za poskytnuté zboží službu. Tady je problém v tom, že e, data v podstatě nejsou e, nějakým majetkem nebo zbožím nebo jměním. E, prostě nechceme monetarizaci například osobních údajů. Nicméně je tady otázka, aby právo na využívání této, těchto dat eh, byla v souladu eh, se základní eh, směrnicí o ochraně dat. Takže to musí být jasné a to také patří k těm otázkám, které jsme debatovali. Co se týče důkazního břemene, zde jsme konstatovali obsah návrhu komise, ale to ještě bude předmětem našich debat. A tady náprava a odškodnění, to už je spíše půda Jury, takže to nechám panu Fosovi, aby taky mohl něco říct. A e, teď ještě dojdu k těm ostatním zážitostem a toto je míra harmonizace. Komise navrhuje plnou harmonizaci. Ta myšlenka je ve své podstatě správná. Nicméně je to třeba podmínit tím, jak eh, to, bude, to právo bude vypadat eh, v konečné podobě, abychom tedy zjistili, zda ta plná harmonizace je možná. Já jako sociální demokratka bych eh, to řekla takto. Já nepřipustím, aby se spochybňoval stávající zákonný rámec v kterékoliv členské zemi. A eh, zde ty právní úpravy jsou velmi odlišné mezi členskými zeměmi. Čili pokud chceme mít plnou harmonizaci, tak eh, to eh, je, bude to tady obtížné a každopádně ta eh, harmonizace nesmí v žádném případě Eh, být v rozporu s právy eh, občanů v Evropské unii. A to se týká jak eh, třeba Británie, tak Portugalska, tak Skandinávie, abych uvedla velmi odlišné stávající úpravy. Já vím, že třeba ve Francii a Holandsku by takováto harmonizace znamenala oslabení eh, práv občanů, eh, v mnoha jiných zemích by to bylo ovšem posílení. Čili je třeba nejdříve eh, mít konečnou podobu té právní úpravy a teprve potom můžeme rozhodnout, jestli půjdeme cestou plné harmonizace nebo ne. S paní Hautala a s mm, dalšími kolegy jsme se dohodli na tom, že si ještě jednou necháme právním servisem vysvětlit právo eh, Velké Británie a eh, také skandinávských zemí, eh, zejména vzhledem k očekávané životnosti produktu. Děkuji. Ano, děkuji. Bylo to eh, zajímavé a vynikající, ale poněkud se nám nedostává času. Takže teď Axel Foss eh, s, eh, s poluspravodaj. Děkuji. Musím říci, že v zásadě jsem velice spokojen s návrhem komise, poněvadž on je postaven na evropském obchodním právu. Také chci poděkovat za velmi milou dosávadní spolupráci, eh, poněvadž u nejrůznějších otázek se nám podaří nacházet eh, vhodná řešení. Dále jsme se shodli také na jasných principech, které bychom Eh, možná mohli na začátek eh, představit. Chceme skutečně, aby ta úprava byla jasná a jednoduchá a chceme také, aby do budoucna, eh, abychom mohli pokračovat dál, chceme, aby to právo spotřebitelské bylo nějakým způsobem sladěné, Samozřejmě máme zde tu eh, základní, základní nařízení o ochraně dat, eh, takže toto musí být dodrženo a také Pascal Arimo jako zpravodaje eh, zde hovořil také o právě spojených s hmotným zbožím a s právě spotřebitelů, tak tady vše, všude chceme mít soulad. Takže teď je otázka eh, právních dopadů obou návrhů a eh, jejich úpravy. A tady chceme, aby z hlediska spotřebitele to nebylo eh, příliš si, aby se to příliš nerozcházelo. Já jsem také pro co eh, nejvyšší míru harmonizace, řekl bych náplnou harmonizaci, pokud to ovšem eh, s těmi právy eh, občanů a spotřebitelů, pokud tam budou zachována. Pokud se týče rozlišování mezi hmotným zboží a digitálním obsahem, tak tady už bylo popsáno, jak zbližujeme stanoviska ale samozřejmě je to třeba ještě doladit. Dále otázka, eh, řekla bych, placení eh, osobními údaji, tak tady, tady by skutečně byl proto, aby podstatným element, eh, jako podstatný element bylo integrováno základní zařízení ochraně dat. máme tady problém v článku 3.4, tady je třeba, aby se nám nepřekrývaly různé interpretace k tomuto základnímu nařízení. A co se týče právních následků, tak toto chceme upravit, ale eh, chceme také zohlednit eh, specifika digitálního obsahu. Dále bychom chtěli debatovat o otázkách eh, právních následku eh, hierarchie předpisů, pak je tady otázka důkazního břemene, případně přenesení eh, důkazního břemene a eh, to bude souviset s tím, jestli třeba veškerá, veškeré zboží budou považovány, veškeré druhé zboží budou považovány za digitální zboží. A pak je třeba také hovořit o těch eh, důkazních břemenech, lhůtách a tak dále. Prostě tady není možné se zcela vyvázat ze lhůt. Mm, proto tady potřebujeme, aby bylo jasno. Dále je třeba se trošku zblížit v otázce právních dopadů a tady budeme potřebovat případové studie, tak, abychom rozhodli, které osobní údaje jsou a které osobní údaje nejsou nutné eh, pro eh, plnění smlouvy, čili tady skutečně je třeba se zabývat také eh, s těmi zvláštnostmi, Eh, máme tady pseudodata, máme tady anonymizovaná data, čili tady mohou ty důsledky být odlišné. A v případě nebo v oblasti očkodňování eh, tak je třeba definovat také to prostředí digitálního eh, obsahu, aby bylo jasné tedy, o co přesně, o čem je přesně řeč. Děkuji vám. Ano, děkuji za tím. Eh, eh, to bylo zajímavé, ale opravdu ještě rozhodně nejsme na konci. Tak nyní paní Pavlová, stínová zpravodajka. Thank you so much. Děkuji, pane Paní předsedkyně, děkuji oběma spoluzpravodajům za velice dobře sepsaný pracovní dokument. kde, myslíme, jsme si položili, nebo jste se vypoložili velice důležité klíčové otázky. Myslím, že na některých věcech se shodneme a že jsme si některé věci už vyjasnili se stínovými zpravodaji na dřívějších zasedáních. Já už jsem tedy dříve uvedla, pokud jde o otázku působnosti, že bychom neměli klást eh, zátěž eh, na spotřebitele, aby detekoval, zda je eh, vada hmotná či nehmotná, do které oblasti to potom spadá, takže bych byla ráda, kdyby tam, pokud jde o tu lokalizaci toho defektu, nebyla ta zátěž na spotřebiteli. Také ve Štrasburku jsme dosáhli pokroku, pokud jde o protiplnění a v podobě údajů a začlenění do evropského rámce ochrany údajů. Já si myslím, že jasný e, odkaz na směrnici GDPR je více než nutný a jako obvykle jsme viděli, že je potřeba e, se podívat na veškeré podrobnosti, skutečně do hloubky. Příkladem je například zlepšené znění v odstavci 3.4 e, této směrnice. Pokud jde o náš pracovní dokument, tak bych byla ráda, kdybychom se jasně vyjádřili k míře harmonizace. Nesmíme politicky volit mezi maximální ochranou spotřebitelů a rovnými pravidly hry pro firmy, což současný dokument navrhuje. Já si myslím, že bychom si měli položit otázku, jakou míru ochrany spotřebitelů můžeme zajistit v rámci přístupu plné harmonizace, na čem se dokážeme shodnout. Myslím si, že plná harmonizace je správná cesta pro zajištění cíle této směrnice. Jinak vím, že je to velice důležitá otázka, hodně je toho v sázce a že se tím určitě budeme zabývat v příštích týdnech a měsících, ale myslím si, že ta cesta ku předu bude spíše v oblasti opravných prostředků, eh, důkazního břemene a časových lhůt. Obecně podporuji tu hierarchii opravných prostředků v rámci plné harmonizace, tak jak je to paní předsedkyně přerušuje řečnici. Já mám napsáno, že každý z vás má jako stínový zpravodaj pouze dvě minuty, takže kdybyste to už uzavřela, paní kolegyně. Ano, tak to byly stejně ty důležité věci, které jsem chtěla zmínit a já podporuji tu hierarchii opravných prostředků v rámci přístupu plné harmonizace, protože to je přesně to, co obvykle zajímá spotřebitele. A také vítám váš záměr, pokud jde o e, propojení s návrhem ohledně zboží a pokud jde o to obrácení důkazního břemene. Co se týče časových lhůt, tak eh, vím, že na tom hodně pracujete, že vám na tom záleží, ale nesmíme dopustit, aby došlo k nějakému velkému spoždění s naším dokumentem. Děkuji, Virginie Rozier. Připomínám dvě minuty, prosím, řečnická doba. Děkuji. Já se pokusím o stručnost. Alespoň se tedy skutečně vynasnažím je potřeba vždy dobře doladit tu řečnickou dobu, abychom stihli něco říci. Děkuji za tento pracovní dokument. Ten otevírá řadu velice zajímavých možností a soustředí se především na spotřebitele, což je, myslím, náš hlavní zájem. Vy jste se věnovali působnosti obou dvou směrnic a tomu, jakým způsobem je možné to zesouladit. To si myslím, že je zajímavé. My si přejeme maximální ochranu spotřebitelů a myslím si, že je potřeba zvláště věnovat pozornost otázce smluv, které eh, se uzavírají a kde je protiplněním poskytnutí údajů. To je tedy otázka smluv, které jsou uzavřeny za eh, poskytnutí, pasivním způsobem při pasivním poskytnutí údajů jako protiplnění. Je potřeba zvážit pečlivě, jak zakomponovat do působnosti tyto smlouvy, protože v tuto chvíli někteří dodavatelé mohou velice snadno eh, um, říci, že jsou vyjmuti z působnosti této směrnice u těchto smluv. Eh, také nám dělala starost kompatibilita s ochranou údajů, se směrnicí na ochranu údajů. Teď eh, už máme nařízení o ochraně údajů, to už je vlastně o tom už nemusíme diskutovat, nicméně třeba se podívat na to, jakým způsobem toto nařízení eh, bude platit, když eh, dojde k eh, otázce stažení údajů. Udělali jsme určitý pokrok, pokud jde o kritéria konformity, schody, ale ještě to není dostatečné. Je škoda, že komise uvedla, že kritéria schody u digitální oblasti budou vycházet ze smluvního práva. To si myslím, že není vhodné, protože tady neděláme nic pro ochranu spotřebitelů v takovém případě. Potom Otázka hierarchie, teď už velice rychle, protože vím, že nemám čas. Jsou tady další témata, která budeme muset řešit, pokud jde například o odstupování od smlouvy, ukončování smluv, to je článek 13. Každopádně ten pracovní dokument je velice zajímavý. Skoro jste to stihla, paní kolegyně. Nyní vystoupí pan Dalton. Děkuji, pane předsedo. Já vítám ochranu spotřebitelů při nákupu digitálního obsahu, ale chci jasně říci, že eh, nám online prodej tohoto obsahu roste ale chybí důvěra při přeshraničních nákupech a to je ten problém. Z hlediska Spojeného království je to velice důležité, protože dokud jsme v EU, tak je to pro nás důležité, ale dokonce až nebudeme, eh, tak eh, myslím, že to bude důležité, protože zůstaneme na jednotném trhu a tak pro nás budou tato pravidla eh, platit. A i kdybychom nebyli, stejně se pohybujeme v digitálním eh, světě, kde hranice se stávají stále méně důležitými, na to nesmíme zapomínat ohledně tohoto návrhu. Teď k tomu, co bych si zde přál. Stejnou míru ochrany spotřebitelů, když nakupují digitální obsah online nebo offline, stejnou ochranu jako u hmotného zboží nebo nehmotné zboží je potřeba, aby tady byla nastavená regulace pro eh, podniky po té, co proběhne refit v letošním roce a je třeba zajistit, aby pravidla jsme nesměšovali s věcmi, které se týkají ochrany údajů, protože to se řeší v nařízení o ochraně údajů. Pokud jde o působnost, eh, tak bojím se monetizace údajů, protože nevím, eh, ve prospěch koho by to mělo být a jak vyřešit tento problém. Myslím si, že bychom neměli protiplnění v podobě údajů chápat stejně jako protiplnění peněžní. A pak chápu, že potřeba rozšířit současnou definici digitálního obsahu tak, eh, aby tam spadalo také cloudové skladování, ale myslím si, že spotřebitelé úplně neočekávají stejné smluvní závazky a povinnosti u služeb zdarma. Je potřeba nastavit rovnováhu u opravných prostředků pro podniky a poslední věc, eh, co se týče práva odstoupit od digitální smlouvy mm, během 12 měsíců, to si myslím, že je trochu nebezpečný návrh, který by mohl navýšit náklady na eh, prodej digitálního obsahu, zvlášť když je propojen s dalším zbožím jako televize či telefon. Takže kdybychom šli touto cestou, tak by to znamenalo nakonec eh, dražší smlouvy pro spotřebitele, což se myslím nepřejeme. Děkuji. Děkuji. Nyní Kaja. Kajo, vy vystupujete jménem Alde. Ano, tak v tom případě mám čtyři minuty za všechny kolegy. Já bych vám také chtěla poděkovat, děkuji oběma zpravodajům za pracovní dokument. Obecně bych chtěla zmínit jednu obavu, kterou mám v souvislosti s touto rozpravou. Legislativa má Eh, za cíl, aby členské státy neměly a neuplatňovaly různá pravidla. Ale nesmíme zapomínat na to, že regulujeme jednu z oblastí, kde vlastně v Evropě dochází k podstatnému růstu. Je to ta eh, ekonomika aplikací a když se neustále stěžujeme, že nemáme evropské platformy, tak musíme zajistit, abychom ty mm, sektory, které eh, si vedou dobře, tímto nezabili. Když hovoříme o začlenění údajů jako protiplnění, tak eh, už nehovoříme o malém trhu, ale naopak o trhu poměrně velkém a tak je potřeba eh, vést širokou diskuzi o tom, zda si přejeme, aby internet byl velkým nákupním centrem. A nebo aby byl také komunikační a informační platformou, což si myslím, že je. když eh, hovoříme o digitálním obsahu, tak například eh, v, v britském právu definici, definice je mnohem užší, a to z toho důvodu, eh, že existují komplikované softwary a jejich regulace znamená, že musíte pochopit, jak fungují. Pokud jde o působnost na přednastavený digitální obsah u zboží, tak na zasedání stěnových zpravodajů většina byla proto, abychom vzali ten přístup eh, umístění závady, místa závady. Pokud to tomu tak bude, tak musíme být zvláště opatrní, abychom k tomu stejně přistoupili v obou dvou legislativních návrzích. To znamená, že spotřebitelé by mohli eh, říci, že nechtějí využívat nebo chtějí eh, odejmout údaje ze své inteligentní ledničky či kávovaru a budou mít možnost odstoupit ehm, od kontaktu kontraktu softwarového, ale ponechat si kontrakt eh, hardwarový. Pokud jde o protiplnění v podobě údajů, tak tady ta myšlenka zapracování eh, této věci byla poměrně dobrá mm, za účelem ochrany spotřebitelů, ale je potřeba eh, to zvážet z hlediska dopadu na bezplatné výrobky. Vím, že teď také existují iniciativy, které eh, vybízejí spotřebitele, aby platili svými údaji, takže to určitě nebude jednoduchá situace. Pokud jde o zahrnutí dalších údajů do působnosti, tak tady musíme zvážit koncepci eh, eh, nařízení GDPR, například obsah generovaný uživateli a tak podobně. Takže moje frakce eh, se nechce zapracovávat nové údaje, protože bychom otevírali padořinu skříňku ohledně toho, jaké údaje eh, by to měly být. Děkuji. Thank you. And Julia, are you speaking for the... Junia bude hovořit za zelené. Je to tak, ano, děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat oběma zpravodajům za pracovní dokument, který uh, nastínuje ty nejožávější záležitosti tohoto návrhu, zejména pokud jde o působnost. Já si myslím, že pokud plně sladíme nejenom opravné prostředky, ale kritéria schody, tak otázka pro spotřebitele, kde vlastně vznikla ta závada, už eh, není tak relevantní a tím pádem to může být docela dobrý přístup. Jinak eh, si myslím, že je zvláště důležité z hlediska schody, abychom nastavili objektivní kritéria také pro digitální obsah. Eh, víme, jak eh, komplikované jsou služby s digitálním obsahem, takže když jenom řekneme, že spotřebitelé by měli rozumně očekávat, jak se bude chovat výrobe s digitálním obsahem, to není správný přístup, to není žádná přidaná výhoda. Měli bychom také zajistit, abychom eh, jak si znovu neobjevovali Ameriku, pokud jde o GDPR, měli bychom využít koncepcí, které už jsou v tomto nařízení definovány. Také musíme si uvědomit, co se stane při odvolání souhlasu spotřebitele v okamžiku, kdy se s údaji začne zacházet jako s penězi. Ono totiž toto není to tež. Údaje jsou lidským právem, ochrana údajů to je jedno ze základních práv, takže máme právo odstoupit eh, od svého souhlasu. Pokud jde o odstoupení od smlouvy jako takové, tak si myslím, že je důležité, abychom zajistili, že uživatelé dostanou zpět veškeré údaje, které byly využity pro interoperabilitu zařízení. To znamená, aby nebyl eh, uživatel nucen k využívání určité služby, aby ty údaje měl možnost získat zpět a přejít ke konkurenční službě. Odborníci, se kterými jsme mluvili, poukázali na některé další záležitosti, které jsou také uvedeny v tomto dokumentu, například vícenásobné downloady, záložní kopie, možnost přeprodeje eh, digitálního obsahu a možnost získávat eh, základní eh, kritické aktualizace. Ještě poukážu na další problém, který se zatím neobjevil v diskuzi, a to se týče očkodného. Je tady eh, v tom návrhu o digitálním obsahu, že eh, prodejce může postoupit odpovědnost za škodu na dalšího dodavatele v dodavatelském řetězci. Je třeba zajistit, aby toto se týkalo jenom skutečných smluvních vztahů, protože máme také developery eh, bezplatného softwaru, které dělají, kteří dělají bezplatné softwarové prvky, dávají lidem online dispozici k použití bez jakékoliv úplaty a pak komerční služby tohoto bezplatného softwaru využijí. Pokud někdo vytvořil bezplatný software a dal ho online pro každého k dispozici, tak by neměl být odpovědný, pokud komerční služba tento software využije a dojde v souvislosti s tím softwarem k nějakému problému. Takže nemůže dojít tomuto předávání odpovědnosti, to může platit pouze eh, opravdu smluvních vztazích mezi prodejci a distributory. Děkuji. Thank you. So we've got a bit more time. No, mm, Máme trošku víc času, protože někteří, nebo vy jste tady měli víc času, protože někteří těch zpravodajové zde nejsou, takže ještě pokud by se někdo další chtěl přihlásit do diskuse. Takže nejprve Maria, pak ještě někdo další, takže nejprve paní Maria Grapiny. Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já musím říct, že Eh, to, co zde zaznívá, se mi velmi líbí, poněvadž eh, prodej online to je velmi růstová oblast a my se svými předpisy musíme eh, držet krok. Já chci zdůraznit několik věcí a byla bych ráda, kdyby nám to zpravodajové ještě jednou jasně vysvětlili. Především nemůže být úkolem spotřebitele pátrat, kde je závada pokud tedy ne, ne, skutečně a pokud jde o, pokud dojde na e, očkodnění, tak to zase by nemělo být něco, za co jsem zodpovědná já. Dále e, je třeba mít jasné definice o tom, kdo e, očkodní, kdo nese zodpovědnost. Také bylo řečeno, ty bezplatné produkty, to je de facto reklama. A e, přesto to něco málo stojí, čili to je v podstatě něco jako falešná, falešné peníze, které také e, lidi mohou mást. Proto tady potřebujeme jasnou úpravu ve výboru eh, Jury mm, taky by nás zajímalo, jak je to eh, s tím vypovězením. Nesouhlasím s kolegou Doltnem. Musí být přece možné, když něco nefunguje, eh, smlouvu i po 12 měsících vypovědět. Není možné prostě, aby člověk tu smlouvu měl na věčné časy a nikdy jinak. Já si myslím, že dobrý předpis eh, může být jen takový, kde je jasně definováno důkazní břemeno, právní eh, nápravná opatření a aspekty souladu či konformity. Eh, to by skutečně bylo dobré, kdyby nám to zpravodajové mohli ještě takto dotáhnout. Jinak všem blahopřeji za dosavadní průběh. Um, Dobře, já vás poprosím, abyste se omezili na dvě minuty, pan Filip Albrecht. Děkuji. Nejdříve chci potrhnout jednu věc, kterou už zmínili e, um, mý předřečníci. E, musí být jasné, že důkazní břemeno nesmí být v žádném případě na spotřebitelích a to je také důležité pro naši celou frakci, ať už tedy potom to dořešíme jakkoliv. A co se týče e, údajů poskytovaných e, jako protiplnění, tak e, tady vlastně bych chtěla říct, že jsem s Kajou Kalas. Myslím si, že opravdu musíme být velice obezřetní, do jaké míry s tím budeme souhlasit, aby to tam bylo. Protože po těch výměnách názorů, tak já sám jsem si dost nejistý, zda tento, za tato, tato koncepce je ta správná v této chvíli. Pokud bychom to tam měli vůbec tu možnost ponechat, tak by to mělo být omezeno pouze na některé situace, které jsou i v článku 7 GDPR, nařízení, obecné nařízení o bezpečnosti výrobků, protože jsou některé případy, kdy tam může docházet k tomu, tomuto protiplnění. Například poskytnete osobní údaje když je to, mm, když je to nezbytné pro to smluvní plnění. Takže ta, tam je to zkrátka část té smlouvy, tam to není vlastně protiplnění jako takové. Tam zkrátka v některých případech musíte ty své údaje poskytnout a nedá se to nějak eh, obejít, nedá se to řešit nějak jinak. Ne, ale někdy třeba poskytujete osobní údaje, i když to není nutné pro smlouvu a zde na obecné nařízení o bezpečnosti údajů e, říká, že mm, byste vlastně, mm, pokud budete souhlasit, tak by to mělo být tak, že vlastně vy za to platíte a že vaše osobní údaje by měly být použity pouze, pokud to bude mm, nezbytné. Takže já si myslím, že bychom se měli řešit, že bychom se měli držet toho, co říká e, GDPR a pokud to zde ponechat, tak pouze velice restriktivně, velice omezeně, a nebo bych se tímto směrem nevy, vůbec nevydával. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem taky velice ráda, eh, že nám ta spolupráce tak dokonale funguje mezi našimi výbory a politickými stranami. To je velmi zajímavé. Nicméně eh, něco mě tady přece jen eh, činí obavy. To říkala Evelyn. Harmonizace ano, ale nemůžeme snižovat úměr, eh, míru obrany a eh, taky ta hierarchie předpisů tady je mm, dalším otázkou. A v Německu to samozřejmě eh, funguje, ale myslím si, že by mělo být možnost, aby si spotřebitel vybral, jestli chce peníze zpět nebo oprava. Já myslím, že to funguje eh, jaksi všude, ale to, to když to teďka předepíšete hierarchii postupu, tak já bych řekl, řekla, že to je snížení míry ochrany spotřebitele. Yes. Andreas, děkuji paní předsedkyně. Já chci začít poděkováním oběma, eh, oběma zpravodajům, eh, kterým se podařilo vybudovat základ dokumentu. Já si myslím, že ta podstatná témata jsou teď zřešena všechna a za to děkuji. U dvou bodů je třeba pokračovat v debatě. Eh, jednak je to otázka, zda Internet of Things, Internet věcí, bude moci být zde pokryt tak, jak jsme o tom eh, mluvili. Tady musíme být opatrní, poněvadž eh, na internetu je možná spousta věcí, která jsou mimo ten klasický dosah eh, tohoto předpisu. A za druhé, eh, to, aby důkazní břemeno se nestalo jaksi dlouhodobým závazkem nebo věčným závazkem. Tady myslím, že to eh, opravdu musí skončit, poněvadž třeba aplikace se podporují určitou dobu a potom už ne. Čili eh, potom eh, není třeba tomu, není možné tomu poskytovateli nechat důkazní břemeno opět na věčnost. A ještě minutu pro sebe. Děkuji. Tak já jsem chtěla zdůraznit to, co říkala Kaja o tom, jak je důležitá tato ekonomika v oblasti aplikací. Je pravda, že některé aplikace, třeba typu Megastores, jsou veliké, eh, ale, jiné ty aplikace jsou sice malé, ale jsou vlastně takovým eh, důležitým eh, stavebním kamenem tohoto, no-, této nové ekonomiky. Často eh, jsou to firmy, které jsou malé, nemají tedy příliš mnoho různých právníků a tak dále, takže musíme velice opatrně našlapovat s touto legislativou. Je důležité, aby to bylo potom proveditelné pro všechny tyto novátorské firmy. Často to jsou mladí lidé, kteří mají nějaký dobrý nápad, chtějí tedy prodávat nějaké ty aplikace nebo něco prostřednictvím těch aplikací takže ehm, neměli by, nemělo by to vlastně ehm, dusit ten růst. Musí to být proveditelné pro ty eh, firmy, které jsou často malé a střední podniky, často tam je třeba jenom jedna osoba. Eh, v 11 hodin přijdou slovenští ministři, takže já vás jenom poprosím, zda to můžete jakým, nějakým způsobem eh, schrnout a pak už dám slovo spolupředsedkyni. Takže nevím, zda Evelyn chce o slovo nebo Axel. Já bych eh, odpověděla na dvě zcela konkrétní otázky. Eh, a sice, aby eh, důkazní břemeno nespočívalo na spotřebiteli. Zejména u internetu věcí to prostě není možné. Čím to je? Tak čím to je, a to, to víme a teď na to musíme odpovědět. Další věc je ta eh, základní, to základní nařízení o ochraně dat. Eh, tady nechceme nic interpretovat, ona prostě funguje a platí. Musí to být jasné v článku 4.3. 3.4 plná harmonizace tak, aby nedošlo v důsledku plné harmonizace k oslabení práv spotřebitelů. Ano, my jsme dříve měli minimální harmonizaci a teď tedy mm, nechceme, aby prostřednictvím plné harmonizace došlo k oslabení eh, práva spotřebitelů v některých státech. Axel Foss na půl minuty. Ano, jenom stručně panu Doltnovi bych rád řekl, že eh, má pravdu, musíme Eh, být opatrní. Pokud máme dlouhodobé smlouvy a jsou tam také určitá zvýhodnění cenová, tak pozor, aby se eh, tady je třeba na to myslet, aby, aby mm, to bylo opět kompenzováno. A otázka nebo eh, řečení to, co řekla paní Ford nebo paní Kalas, pokud Eh, bychom naložili eh, někomu z té kreativní sféry příliš velkou zodpovědnost, pak bychom udusili tu kreativitu. Ano, děkuji, myslím, že to byla velmi zajímavá debata. Eh, bude pokračovat práce na těchto tématech. Já vám všem chci poděkovat a myslím, že je čas, aby Jury odešlo. Eh, paní Ford. Eh, máme tady nyní zprávu Arma eh, o prodeji zboží na dálku a Jury klidně může zůstat, pokud si to přeje. Ale já každopádně bych požádala komisi, aby se vyjádřila k oběma tématům a prosila bych v 11 hodin nás navštívit